politika možná nefunguje úplně dokonale, ale přijali jsme důležitá rozhodnutí, sice na poslední chvíli, ale pořád ještě včas. Děkuji vám. Děkuji vám, paní ministrině. Tím jsme ukončili tuto rozpravu. A nyní je na našem pořadu dne prohlášení radiokomise ohledně situace v Japonsku, včetně eh, problému jaderných elektráren. Nejprve dávám slovo paní ministrině Děry za radu, prosím. Vážená paní předsedající, vážený pane komisaři Ettingere, vážené poslankyně, vážení poslanci, jménem rady bych ráda nejprve vyjádřila soustrast obyvatelům Japonska, těm, kdo přišli o své blízké a mnoha dalším, kteří byli tím či oním způsobem zasaženi tragickými událostmi, ke kterým došlo před cirka deseti dny. Také chci vzdát hold odvaze těch, kdo nyní bojují s následky strašlivého zemětřesení a tsunami a, a také těm, kdo se snaží řešit dopady jaderného incidentu, jaderných incidentů. Evropská unie stojí po boku japonského národa eh, v tuto mimořádně náročnou a složitou dobu. Japonsku jsme již poskytli pomoc eh, velmi konkrétně v samotný den, eh, kdy došlo k zemětřesení, Evropská rada požádala vysokou představitelku a komisi, aby zmobilizovali veškerou možnou pomoc. Mechanismus Evropské celní ochrany byl zaktivován tak, abychom mohli koordinovat pomoc poskytovanou členskými státy. Ve velmi krátkém čase Evropská unie zareagovala na žádost o pomoc ze strany japonské vlády. Evropská unie je připravena i nadále reagovat na žádosti o humanitární pomoc či technickou pomoc jakéhokoliv druhu nebo specializovanou pomoc, eh, pokud s takovými požadavky vystoupí japonské úřady. Jménem Rady eh, bych ráda vyjádřila zvláštní poděkování paní komisařce Gorgievové a vysoké představitelce Rady za jejich rychlou, komplexní a dobře koordinovanou eh, odezvu na eh, tuto přírodní katastrofu. Evropský tým pro civilní ochranu nasazený v Japonsku má naši plnou podporu. Také jednotlivé členské státy byly připraveny učinit velice velkorysé nabídky pomoci. Také důležité eh, zmínit makroekonomický eh, dopad japonské krize, eh, kterému se bude muset také rada věnovat. věnovat. Minist, příslušní ministři již vedli předběžnou diskusi v této věci na na snídaní ministru Ekofinu 15. března. Samozřejmě především nás znepokojuje situace ve fukušemské jaderné elektrárně Dajiči. Ráda bych zdůraznila, že maďarské předsednictví reagovalo bezprostředně a zohlednilo závažnost ehm, těchto událostí a možné dopady v Evropě, zejména pokud je dané riziko. Okamžitě jsme svolali pracovní skupinu pro jednu otázku a ehm, mimořádné zasedání Rady pro energetiku, tak abychom vyhodnotili situaci v Japonsku a také její možné dopady na EU, abychom se zamýšleli nad vhodnou odezvou ze strany EU. Ráda bych zdůraznila, že ehm, první signál, který vzešel z Rady, Eh, byl nesen v duchu solidarity, eh, soucítění a připravenosti poskytnout humanitární a rovněž technickou pomoc. Eh, jde také o naše, naš signál, naše zelení, kde, kde vyjadřujeme úctu vůči vytrvalosti a odolnosti Japonců, zejména těch, kdo stále ještě bojují se situací přímo ve Fukushimě. Právě díky jejich vytrvalosti za extrémně obtížných podmínek Eh, nyní zarysuje naděje eh, ohledně situace eh, kolem jaderných bloků, i když je situace nadále závažná. Hlavní problém zůstává kontaminace v okolí elektrárny. Je třeba v pomoci Japonsku pokračovat. Několik členských států, buď bilaterálně nebo skrze různé koordinační mechanismy provozované komisí nebo přes IAEA, e přispívají svým dílem. Jak maďarský minister pro rozvoj venkova Sandor Fazekaš sdělil, Eh, zasedání ministru pro rozvoj venkova. Eh, v tuto chvíli události ve Fukushima eh, Daiichi v této jedné elektrárně nemají žádné dopady na obyvatelstvo EU. Míra radiace v členských státech je na normální úrovni a byly zavedeny příslušné kontroly pokud je o potraviny dovážené z Japonska. Nicméně nehoda ve Fukushimské dané elektrárně si žádá efektivní odezvu ze strany EU. Musíme z této věci vyvodit příslušná ponaučení. Eh, provádění a neustále zdokonalování eh, přísných norem v oblasti jaderné bezpečnosti zůstává eh, výsostnou prioritou evropských regulátorů a provozovatelů. Ale samotná koncepce průběžného zdokonalování znamená, že musíme nejprve vyvodit závěry, vyvodit ponaučení. Navzdory tomu, že tato nehoda, tento incident byl způsoben externími faktory a nikoli špatným fungováním samotné elektrárny. Několik členských států a provozovatelů již se již rozhodlo, že provedou eh, přeskum eh, bezpečnostní prověrky svých jaderných eh, jaderných elektráren, což je třeba přivítat. Po mimořádném zasedání ministra energetiky na 20. března maďarský minister pro národní rozvoj Tomáš Veliky napsal prezidentu Van Rompuyovi ohledně návrhu zátěžových testů pro jaderné elektrárny a, a pro další země, zejména naše sousední země, které by se do toho měly zapojit. Eh, rozsah a způsob, jak testy, pro, jak testy proběhnou, jak zkoušky proběhnou, eh, by měly být upřesněny ve světle nedávných událostí a eh, při využití veškeré dostupné expertízy. Pokud je o rozsah testů, asi tyto hlavně klíčové oblasti by měly být řešeny v rámci testů, i když je třeba zohlednit specifičnost jednotlivých jaderných elektráren. Jde tedy tyto oblasti riziko povodní, riziko seismické, záložní systémy a nouzové postupy. Evropská regulační skupina pro jadernou bezpečnost NSREC s plným zapojením členských států nadefinuje způsob těchto testů, to vyhodnocení a to v konzultaci s příslušnými zainteresovanými subjekty. Eh, je obtížné stanovit eh, přesné datum, ale je zjevné, že eh, tato věc musí proběhnout a musí zahájena co nejdříve. Otázka bezpečnosti jaderných elektráren samozřejmě nekončí na hranicích EU, proto je důležité zapojit do této věci i sousední třetí země to vyhodnocení se musí vztahovat jak na stávající, tak na plánovaná zařízení a musíme plně využít eh, um, mezinárodní organizace, jako je Mezinárodní agentura pro atomovou eh, energii a další orgány, jako je G20, tak abychom dostali zapojení i dalších zemí. Samozřejmě je důležité, aby signál vůči veřejnosti ohledně situace v Japonsku byl jasný. A k tomu chci říci dvě věci. Za prvé, důvěryhodnost eh, testu, důvěryhodnost celého hodnocení Eh, bude záviset na naší transparentnosti ohledně způsobu a eh, výsledku výstupu z tohoto hodnocení. Za druhé, eh, jakkoliv závažná je situace v Japonsku, neměli bychom nechat vzniknout dojem, že otázka dané bezpečnosti je řešena pouze kusným způsobem a teprve nyní. Je třeba připomenout, že existuje v Evropě právně závazný rámec a to již 25 let. Pokud je o specifické Eh, specifickou tematiku jádra. Eh, rada samozřejmě bude dopodrobná sledovat vývoj a v každém případě se k situaci eh, k tomuto tématu vrátí ještě v červnu. Paní předsedající, vážené poslanky, vážení poslanci, Evropská rada, která zasedne koncem tohoto týdne, jistě zhodnotí aktuální situace v Japonsku následně po těch tragických událostech a nemám pochybnosti o tom, že naše hlavy státu a šéfové vlád jistě eh, budou chtít i nadále vyjadřovat solidaritu eh, s Japonci, tak jako do posud Evropská unie bude i nadále připravena poskytnout jakoukoliv eh, pomoc, kterou můžeme dát k dispozici v, této, v těchto obtížných časech. Ještě jednou chci přivítat odvahu Japonců a jejich odhodlání. Děkuji. Děkuji vám, paní ministrině. A nyní dávám slovo panu komisaři Oettingerovi. Vážená paní předsedající, dámy a pánové poslanci. Evropská komise vyjádřila solidaritu Unie s, Japan, s japonským národem, japonskou vládou. My jsme přesvědčeni, že odvaha a klid japonského národa v takto těžké situaci si zaslouží náš respekt a obdiv. My jsme eh, začali s pomocí kterou řídí Evropské pozorovací a informační centrum. Zejména šlo o eh, stany a hygienické potřeby, které nabídly, eh, nabídlo 13 členských zemí EU a byly odeslány jako balíček. A bylo to odesláno již ve čtvrtek a eh, v pátek vlastně to bude rozdáváno napřímo na místě bude za komisi paní komisařka Georgieva. Dále jsme eh, nabídli eh, také pomoc eh, pro středisko jaderné energie. Zatím ovšem jsme nedostali žádné požadavky. Pokud se energie týče, jsme v těsném kontaktu s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii ve Vídni a e, velice podrobně sledujeme situaci v Japonsku. Abychom mohli posoudit e, následky e, této atomové nehody v Japonsku, potřebujeme přesnější informace. Musíme tedy počkat, až příslušní odborníci dostanou tuto jadernou elektrárnu pod kontrolu a až se bude dařit bránit dalším následkům. Eh, k čemu to potom vede v Evropě? Eh, my jsme v úterý svolali konferenci, eh, kde se účastnili všechny členské země, výrobci a provozovatelé jaderných elektráren, včetně dozorové orgány jednotlivých členských zemí. Kromě toho se setkali mimořádně ministři energetiky. Téma eh, jaderné energie v Evropě eh, je takové, že mnoho zemí má mnoho názorů. 14 členských zemí má vlastní elektrárny a z toho 13 eh, počítá s dlouhodobým využitím atomové energie, Německo se chystá ukončit své elektrárny, 13 zemí nemá žádné a dvě další země, eh, Polsko a Itálie, uvažují, že by si pořídili atomové energie. Máme stanovený energetický mix, 20% zde musí být, musí být z obnovitelných energií a eh, jak to bude vypadat dopodrobná, je záležitost každé členské země. V současné době je v Evropě 30 energie z atomových zdrojů, přičemž v Rakousku je to nula a nejvíce je to ve Francii. Máme tady ovšem eh, dva společné jmenovatele. Jeden z nich je infrastruktura. Eh, bez ohledu na to, jak bude vypadat energetický mix, eh, je třeba urychleně budovat energetickou infrastrukturu, která povede k nové kapacitě, ale také nové kvalitě. A druhý bod je samozřejmě bezpečnost. Bezpečnost infrastruktury, zejména bezpečnost atomových elektráren, je ve prospěch pracujících v jaderných elektrárnách, ve prospěch Evropanů a ve prospěch evropské přírody. A z tohoto důvodu nyní jednáme o návrhu, zda bychom vzhledem k již eh, rozeznatelným eh, příčinám nehod a vzhledem k tomu, co se stalo v Japonsku, neměli provést bezpečnostní testy, stanovit eh, společná bezpečnostní kritéria tak, aby se snížila riziko z těch současně provozovaných 143 atomových elektráren v Evropě a aby se také zlepšila bezpečnost budoucích zařízení. To je ve prospěch všech občanů. Bez ohledu na to, za zda země má, nemá, chce nebo nechce atomovou energii, je to pro všechny občany. Tady jde zejména o zabezpečení proti povodním, proti zemětřesení, eh, chladící systémy na základě poznatků z Japonska a také zajištění nouzového přívodu elektrické energie a elektrických agregátů, tak, aby bylo možné i v nouzových situacích pokračovat v chlazení. Jsou to obecná kritéria pro všechny, všechny jaderné elektrárny a k tomu ještě speciální opatření podle toho, kde je elektrárna umístěna, jakou používá technologii, jaké je tam nebezpečí eh, z přírodních jevů, včetně dalších nebezpečí, jako je třeba pát letounu nebo eh, teroristický útok a podobně. My eh, chceme takovéto předpisy, takováto kritéria zpracovat eh, spolu s českými zeměmi. Je to nabídka. Eh, je to nabídka, její přijetí je naprosto dobrovolné a je na členských zemích, zda chtějí nebo nechtějí provést v Evropě společné stres testy. Samozřejmě eh, se to týká také bezpečnosti našich sousedů, Švýcarsko, Ukrajiny, Arménie a tak dále. Já jsem absolvoval dlouhý telefonický rozhovor s ukrajinským ministrem energetiky a on tedy říkal, že pokud se v Evropě zhodneme na zátěžových testech, rád se k ním připojí. Samozřejmě, že eh, naše autorita eh, také je vlastně eh, autorita těch našich zátěžových testů Eh, záleží na tom, eh, zda se dokážeme v Evropě, v Evropské unii dohodnout. Pokud ne, pak samozřejmě eh, u našich sousedů ve Švýcarsku na Ukrajině to nebude považováno za tak autoritativní věc. V příštích týdnech chceme připravit tato bezpečnostní kritéria Samozřejmě chceme spolupracovat s parlamentem a se všemi dalšími aktéry v EU, to znamená nevládní organizace, energetické společnosti, pracovníci, technici. S těmi všemi chceme spolupracovat, abychom snižovali rizika a zlepšili bezpečnost. My jsme velice rádi také, že prezident Sarkozy přednese toto téma na G20. A to znamená, že tyto naše výzvy, tyto naše požadavky se dostanou eh, i mimo hranice Evropy, vlastně na globální fórum. A já eh, očekávám, že tedy eh, s vaším příslušným výborem ITRE eh, budeme také o tom debatovat a že to bude také téma Evropské rady, které se koná zítra a pozítří zde v Bruselu. Děkuji vám, pane komisaři. A nyní budou mít slovo řečníci za frakce a jako první dostane za lidovce slovo pan Brok. Paní eh, předsedkyně, paní předsedkyně rady, pane komisaři, kolegyně, kolegové, já eh, myslím, že eh, si musíme uvědomit, že se nám připomněly síly přírody a znovu nám ukázali, jaké jsou hranice našeho lidského poznání a našich lidských sil vůči silám přírodním v této situace můžeme skutečně jedině eh, vyslovit svoji solidaritu eh, s Japonci, eh, tedy ústní, ale také samozřejmě v podobě praktické pomoci, tak jak to řekl pan komisař. Podporovat lidi v této těžké situaci, to je, myslím, náš důležitý úkol dneška. A já vím, že se to netýká jenom státních organizací, ale také mnoho občanů v Evropě je připraveno dávat eh, dary. Třeba jen v mém země se během prvních tří dnů eh, sebralo mezi občany 50 tisíc eh, eur a sbírá se dál. Zároveň je třeba se postarat o to, abych se to nevyužívalo, nezneužívalo k vnitropolitickým bojům. A sice ty nebezpečí a poučení, eh, které vyplývá z této nehody, eh, musíme vzít v úvahu, musíme se z toho poučit, musíme eh, provést ony zátěžové testy a musíme také dbát na to, aby se vytvářely také alternativy, eh, aby se hledaly alternativní možnosti zasouvání energii, ale také hovoříme v této souvislosti konkurenceschopnosti a o pracovních místech. Riziko musí eh, nebo sehrává zda jinou eh, roli. Je to role taková, že víme, že nemůžeme všechno předpokládat. Eh, japonské události eh, nás jistě povedou k tomu, že budeme k věcem přistupovat jinak, musíme z toho vyvozovat jiné nové konsekvence a je třeba, abychom se o tom v klidu, v klidu pobavili. Děkuji. Děkuji. Ani paní Ulskok na dvě minuty za SAD. Paní předsedkyně, jedna z nejrozvinutějších zemí na světě z technického a hospodářského hlediska je najednou v chaosu díky eh, přírodní katastrofě a samozřejmě nám dělá starosti, jak jsou na tom místní obyvatelé. Viděli jsme fotografie a samozřejmě chceme vyjádřit soustrast ale vidíme v tom také, nakolik zranitelné jsou všechny společnosti. To, co se stalo v Japonsku, se může stát v kterékoliv části světa. I tady. I v zemích, kde je nesmírně vysoká úroveň bezpečnosti a zabezpečení. To může přijít všechno úplně vniveč. Samozřejmě, některé země nemají jadernou energii v Evropě, ale některé země jsou do značné míry na jaderné energetice závislí. Některé země dál staví jaderné elektrárny, Jiné země se jich zbavují. Z tohoto hlediska jsme na tom tedy různě. Ale my potřebujeme dlouhodobý postoj k tomu, jakým způsobem budeme vyrábět energii. Musíme přehodnotit to, jakým způsobem vyrábíme energii, abychom omezili rizika na minimum, abychom omezili závislost. Musíme brát vážně investice do výzkumu a vývoje, abychom z dlouhodobého hlediska byli schopni využívat obnovitelné zdroje energie. Tady je pořád ještě obrovský nevyužitý potenciál a musíme se na něj dívat z pohledu budování nových eh, elektráren. Teď to vypadá tak, že budeme na jaderných elektrárnách závislí po mnoho desetiletí. Je to jakýsi odklad řešení prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie. Zastavujeme svou budoucnost. Potřebujeme seriózní diskuzi o tom, jakým způsobem stanovit cíle evropské energie z pohledu využití obnovitelných zdrojů energie a jak zapracovat tyto zdroje do našeho energetického mixu a přesunout se víc k obnovitelným zdrojům energie. Samozřejmě, některé země mají jaderné energie, ale dlouhodobě potřebujeme i toto. Děkuji. A nyní paní Ek, minuta a půl. Děkuji, paní předsedající. Fotografie obrovského zemětřesení a tsunami v východní Japonsku jsou opravdu příšerné a my chceme vyjádřit soustrast těm, kdo přišli o své milované, o rodinné příslušníky a také vítáme balíček Evropské unie. Pracovníci na v elektrárně Fukushima pořád ještě pracují přímo na místě a zabránili dalšímu úniku radiace. To samozřejmě musíme posoudit naprosto důkladně v celé Evropské unii i v Bruselu. Já vítám zátěžové testy, které navrhla komise. Ale myslím si, že musíme ještě doplnit, že nestačí zátěžové testy technologie a z hlediska zeměpisné polohy. Potřebujeme i další opatření. Za prvé, oblasti bezpečnostní kultury. Samozřejmě si nedokážeme představit více rizik. A další věc je institucionální rámec, do kterého bude patřit dohled nad vztahy mezi národními regulačními orgány a jadernými elektrárnami a těmito společnostmi. Orgány by neměly mít možnost auditovat sami sebe. A také musíme vyhodnotit důsledky této katastrofy, které budou vycházet na základě poznatku a znalostí. Možná budeme potřebovat radikální opatření. Já si myslím, že potřebujeme radikální opatření, ale jedna věc by měla být jasná. Musíme provést reformu naší výroby energie, abychom spíš spoléhali na obnovitelné zdroje energie. Musíme to udělat nyní. Děkuji. E Děkuji a nyní za skupinu AKR pan Charles Chichester. Paní předsedkyně, já bych rád vyjádřil obdiv odolnosti Japonců tváří v tvář těmto mocným silám přírody. Nesmíme zapomínat, jakou sílu mělo to zemětřesení a tsunami. Já vítám předběžné zátěžové testy, evropských jaderných elektrárnách. Nesmíme zapomínat, že sektor jaderné energetiky je už teď nejvíce regulovaným a nejbezpečnějším na celém světě. A já si také vzpomínám na prohlášení z počátku tohoto roku Združení regulátorů jaderných elektráren v tom smyslu, že nové reaktory budou ještě bezpečnější než ty stávající. Když porovnáme bezpečnostní historii ostatních eh, sektorů v oblasti elektrárenství a s jaderným sektorem v porovnání se ztrátami na životech, v porovnání s nehodami, je to naprosto jasné. Já si myslím, že eh, na této tragédii v Japonsku je něco dobrého. Obnova v této zemi díky hlubokým kapsám pojišťoven by měla opravdu posílit jejich ekonomiku, nastartovat novou ekonomiku a to bude dobré i pro zbytek světa. Já děkuji paní ministrii a panu komisaři za jejich promyšlená slova a chci říct členským státům, aby teď neváhali s jadernou energií, protože ji příliš potřebujeme. Děkuji. Děkuji a nyní za skupinu zelených paní Harms Tři a půl minuty. Paní předsedající, kolegyně, kolegové, samozřejmě, že musíme eh, Japonce podpořit v této situaci, jak tedy umíme a všemi prostředky, které máme k dispozici. Je to země postižená tak hrozným způsobem a potřebuje jakoukoliv možnou pomoc. Ale pozoruhodné je, jak lehkovážně tady hovoříme o japonských hrdinech. Myslím, že nechápeme, že ti, které nazýváme hrdiny, lépe než kdokoliv jiný vědí, že právě nasazují životy nejenom svoje, ale e, že ti, kteří nyní bojují ve Fukushimě proti e, s tou elektrárnou, že jsou v podstatě odsouzeni k smrti nikdo neví tak dobře jako Japánci, eh, co může napáchat atomová energie. Eh, mají zkušenost Nagasaki a Hiroshima a vědí, jak vypadají následky jaderné fúze. To si musíme uvědomit, když hovoříme o Japonsku. Ta strašná hrůza, která nejenom tam je, ale teprve přijde, je v Japonsku daleko více uvědomována než kdekoliv jinde. Prostě Japonci budou znát část své země jako pustinu a možná, že Ukrajinci nám tomu také by mohli něco říci. Dnes ta diskuse by se měla obírat jinak než před 25 lety. A sice mělo by to být o důs- politických důsledcích jestliže konstatujeme, že máme eh, technologie na našem území, která v případě pochybnosti se dostane mimo kontrolu a která ničí nejenom minulost, ničí nejenom přítomnost, ale zasahuje i do budoucnosti, které všech těch, kteří žijí v blízkosti i ve větší vzdálenosti od těchto Eh, zařízení. Myslím, že nestačí hovořit o zátěžových testech. Je třeba si otevřeněji říci, že v Evropské unii jsme už i v našich Eh, v našich eh, atomových zařízeních byly mnohokrát eh, situacích, kdy jsme byli blízko jaderné fúzy. Je jich tady mm, pět, šest pač v Ungáru, Koslodu, v Bulharsku, v Německu, v Ošmark ve Švédsku, druhá záležitost ve Švédsku, další případ v Německu, to jsou skutečně ty opravdu viditelné případy, které eh, nás už po Černobylu přivedli do situací blízké jadernému, eh, jaderné katastrofě. Je vidět, jak snadno něčemu takovému může dojít. Zátěžové testy, já si myslím, že relevantní budou pouze tehdy, když povedou k tomu, že vypracujeme plán u kterých zařízení a u kterých rizik s nimi spojených se zdáme atomové energie. Jestliže by tyto zátěžové testy měly vést k uklidňování situace a k dalším tvrzením, že v Evropě nemůže nastat to, co dnes nastává v Japonsku, pak tyto zátěžové testy považuji za falešné. Navíc by mě velice zajímalo, budeme velice diskutovat o tom, kdo má provádět tyto zátěžové testy. To nemohou být ti provozovatele a také kdo je bude vyhodnocovat, poněvadž eh, příliš často se zavírali oči před potížemi v evropských zařízeních a často třeba eh, Euratom v případě Pilin nebo v Mochovcích Eh, schválil eh, zařízení, která dávno neměla být schválena. Děkuji všem za respektování řečnické doby. A nyní paní Debru na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, stejně jako ostatní řečníci bych ráda vyjádřila soustrast všem, kdo byli zasaženi tragickými událostmi v Japonsku. Je to tragédie, která i nadále probíhá a my musíme učinit maximum možného pro to, abychom pomohli Japoncům. Pokud jde o ponaučení, které z toho musíme vyvodit u nás v Evropě, otázka jaderné bezpečnosti se není odstla pevně na pořadu dne, zejména pokud jde o zátěžové testy, které musí proběhnout na jaderných zařízeních v Evropě. Eh, vzhledem k tomu, k čemu došlo v Japonsku, jsou zde závažné vyplývají z toho závažné dopady pro evropskou energetickou politiku. E, tato tragédie ukazuje potřebu přechodu na bezjadernou Evropu. Potřebujeme uvalit moratorium na jadernou energii a jsou zapotřebí obrovské investice do energetiky, která by byla trvale udržitelná a obnovitelná. Je třeba provést revizi regulativního rámce pro jadernou bezpečnost. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Provera na 1,5 minuty. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. I já bych rád vyjádřil solidaritu, soustrast a také obdiv samozřejmě. Eh, obdiv eh, nad tím, s jakou důstojností a stoicismem Japonci přistupují k tato věci. Přitom jde o katastrofu nebývalou v celosvětovém měřítku. Eh, Japonci si určitě zaslouží naši pomoc. Myslím, že eh, zkušenosti ukazují, že je třeba posílit eh, ochranné systémy v oblasti civilního využívání jaderné energie. No, k tomu je třeba přistoupit v Evropě. Potřebujeme lepší struktury pro krizové situace, no, pokud by došlo k nějaké katastrofě. Myslím si, že kdybychom eh, eh, prostě zavřeli oči nad katastrofou v Japonsku, tak to by bylo chybou. Je třeba k tomu přistupovat na vědeckém základě, je třeba posílit eh, bezpečnost aktuálních jaderných elektráren i těch nové generace a měli bychom odstavit, ty, odstavit z provozu ty, které už jsou zastaralé. Ale je třeba k věci přistupovat pragmaticky, jak už to zmiňoval pan Brok. Ve Fukušimě byly problémy, byl tam příkop, který eh, se prolomil, ale to neznamená, že eh, není možné nějak zjednat nápravu a ne, nepoužívat vůbec už tento model do, do budoucna. Děkuji, není pan Golniš na dvě minuty. Vážená paní předsedající, ta strašlivá katastrofa, ke které eh, došlo na severovýchodě Japonska, samozřejmě si samozřejmě vyvolává soudce, ta soustra z Čech Japonců. Kromě toho samozřejmě se musíme podílet eh, na záchranných akcích, eh, protože myslím, že situace v Japonsku dnes ještě zdaleka není stabilizována. Je to obdivuhodná země, je to země velmi důstojná, odvážná, eh, vědomá se svých povinností, ale kde byrokracie jako všude má dopady, které někdy eh, paralyzují akceschopnost. Jednou z ponaučení z této ehm, katastrofy je, že nejúčinnější pomoc je ta, eh, která přichází eh, konec konců po moři. A je třeba, abychom měli v blízkosti platform dostatečnou přítomnost záchranných plavidel. Situace ještě není stabilizována. Hm, mnoho uprchlíků ještě trpí zimou a hladem Lekce z této tragédie podle nás je takováto. Za prvé, vždy nastane ten nejhorší možný scénář. Titanic byl zbudován jako loď, která se nemůže potopit. Ani Bůh moří jej nemohl potopit nebo přivodit toho stroskotání. Taková byla reklama na tuto loď a přitom ztroskotal hned na své první cestě, protože někdo eh, nepočítal eh, s těmi příslušnými okolnostmi, ke kterým tam došlo a eh, stejně tak Eh, když dojde k zemětřesení, může následovat eh, tsunami, to je ta nejhorší možná hypotéza, došlo k ní, ale byla zde i, bylo zde i to, eh, je, je zde i to zemětřesení v Kanto, které čekáme také v Kalifornii, možná v Itálii, možná v Karibiku se to může opakovat a musíme se proto na to připravit. Je třeba posílit, jak už zaznělo, civilní ochranu. Druhá zásadní lekce po naučení je, že bychom neměli ovšem propadat panice, není možné zároveň žádat abychom se zbavili jeden elektrárny kvůli těm možným nebezpečným do, eh, dopadům a zároveň říkali jsem, že musíme odmítnout eh, fosilní energie, eh, protože to přenáší emise CO2 do atmosféry, musíme se prostě rozhodnout. Děkuji a nyní má slovo za další řečníky pan Kalněte na dvě minuty, prosím. Vážená paní předsedkyně, Tragédie, která postihla japonský národ, je opravdu strašná. A já bych ráda vyjádřila soustrast těm, které tato tragédie postihla a také rodinným příslušníkům obětí. Nesmírně obdivuji Japonce. Obdivuji, jakým způsobem se zachovali v těchto těžkých dobách. Můžeme se od nich učit. Japonsko teď stojí před rekonstrukcí, před obnovou bude to vyžadovat řadu prostředků, včetně mezinárodních investic. A já proto vyzývám summit mezi EU a Japonskem, který se má konat 25. května, aby zahájil vyjednávání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Japonskem. Tato dohoda musí být přínosná pro obě strany. Musí zajistit spravedlivý přístup na trh na obou stranách ve vztahu ke komoditám, službám a také zemědělskému zboží. Dohoda o volném obchodu může být nápomocná při dalším třetím otevření Japonska, jak tomu říkal eh, obrazně japonský ministerský předseda. Dopad tsunami a zemětřesení na Fukushimskou jadernou elektrárnu vyvolává velké obavy po celém světě. Musíme se poklonit těm hrdinům, kteří ještě teď riskují životy, aby situaci stabilizovali. Znalosti, které získali japonští odborníci v důsledku této katastrofy, jsou jedinečné. Svět toho musí využít. Svět se z toho musí poučit. Incident ve Fukushimě by měl zavdat příčinu k důkladnému testování jaderných elektrán po celém světě a k vylepšení standardů bezpečnosti v jaderných elektrárnách. A na závěr chci zopakovat, že Evropská unie musí udělat všechno, co je v jejich silách, aby pomohla jednomu z našich nejbližších partnerů, Japonsku. Děkuji za pozornost. Děkuji a nyní má slovo Nese Childers na minutu a půl. Paní předsedkyně, po tragických událostech, které postihly před 12 dny Japonsko, se objevily dvě věci. Za prvé, reakce Japonska. Pokud jde o strukturální přípravu měst, o rychlou reakci nouzových jednotek, a o odolnost, kterou prokázali Japonci, to bylo všechno příkladné. A mělo by to být vzorem pro další země, které jsou náchylné k zemětřesení. Ale druhá věc, to znamená radiace z Fukushimské elektrárny, to je problematičtější. Japonsko se musí poučit a musí se poučit i Evropa. A naše reakce by se mohla zaměřit na dvě oblasti. Za prvé, musíme nadevší pochybnost zajistit bezpečnost jaderných elektráren, které provozujeme v Evropské unii. Já vítám plány na testy a chtěla bych zdůraznit, že musí proběhnout na základě společných pravidel, musí vést ke společným pravidlům pro členské státy pro bezpečnost a pro ukládání vysoce toxického jaderného paliva. To se zvlášť týká irského obvodu okrsku, ze kterého působím já. V Sellofieldu v Británii jenom 280 kilometrů od mého hrabství se ukládá velké množství jaderného paliva. A dále je to otázka budoucnosti jaderné energetiky. Musíme naprosto zastavit výstavbu nových jaderných elektráren, abychom zajistili, že budeme mít dostatek energie pro Evropskou unii, potřebujeme investice do výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a musíme také zvýšit energetickou účinnost. Děkuji. Děkuji a nyní na minutu a půl dostává slovo pan Van Bálen. Děkuji, paní předsedající. Já bych se rád připojil eh, ke kolegům delegace pro parlamentní vztahy s Japonskem, eh, panu Golničové a paní Kalniete. Eh, rád bych také vyslovil slova obdivu, úcty a soucitění s Japonci. Ovšem, musíme se také z této situace ponaučit a to znamená, že potenciální jaderná katastrofa by měla být vnímána v mezinárodním rozměru. Musí panovat naprostá transparentnost. Také je otázka, proč to varování eh, IAEA, e eh, proč po něm neproběhly následné kroky, proč to nebylo projednáno, měli bychom zjistit, proč k tomu došlo. Také souhlasím se všemi těmi, kdo řekli, že bychom měli eh, spojit cíly v rámci obnovy Japonska a proto dohoda o volném obchodu by v tomto smyslu měla eh, mimořádnou hodnotu, měli bychom ji co nejdříve zrealizovat. Děkuji za slovo, paní předsedající. Děkuji. Slovo má nyní pan Piotrovský na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, paní předsedající, vážené poslanky, vážení poslanci. Jakožto člen eh, delegace Evropského parlamentu pro parlamentní vztahy s Japonskem chci vyjádřit soustrast a solidaritu japonskému lidu tváří v tvář této obrovské katastrofě. Eh, deset tisíc lidí zemřelo a eh, tisícovky jsou stále pohřešovány. Ta čísla se neustále proměňují. Zemětřesení a tsunami způsobilo obrovské školy zdá se, že v objemu 300 miliard dolarů. Eh, Japonsko se neobrátilo se žádostí o pomoc na EU, nicméně bychom neměli přistupovat k této katastrofě pasivně. Eh, Nejvíce nás nepokoje situace v jaderné elektrárně Fukushima Daiichi. Je velice pravděpodobné, že důsledky tohoto incidentu budou podobné jako v případě černobylské katastrofy. Odborníci i e, další osoby by měly vyjet do Japonska a vše by mělo být konzultováno s japonskou vládou, ovšem předběžně. Děkuji. Děkuji. A slovo má nyní pan Turmes na dvě minuty. E. Děkuji. Japonská firma Toshiba a další výrobci atomových e, elektráren ještě před 14 dny psali ve svých brožurách, že mají ty nejbezpečnější atmové elektrárny na světě. Já si myslím, že eh, tento obtížný, těžký a smutný případ jaderné eh, nehody ukazuje jasně, že je absurdní abychom v rámci boje proti eh, změnám klimatu eh, skladli atomové energie na stejnou, atomové elektrárny na stejnou úroveň jako eh, energii elektránu větrnou nebo slunečnou. Tady to je falešné, tady je třeba vidět různá rizika. A to je otázka na vás, pane komisaři. Není teď čas na to, aby ta energetická mapa do roku 2050 obsahovala alespoň jeden scénář toho, jak bychom mohli, nebo co bychom mohli udělat eh, v, v tom, že kdybychom stavěli pouze na obnovitelných energiích. Ano, eh, zátěžové testy jsme proto, ale musí být povinné a musí být evropské. Třeba ty zátěžové text, testy bank byly různě zmanipulovány, některé z toho byly vyňaty a tak dále. Druhá věc je nezávislá expertíza. Když se zeptám pana, paní Laveňo z Arivy nebo pana Tysona eh, nebo eh, lidi z Euratomu nebo lidi eh, z MAE ve Vídni nebo regulátoři, ti všichni nejsou objektivní, oni jsou všichni zaujatí, prostě nemohou, nemohou říci, nemohou připustit, že eh, testy, které prováděli před půl rokem, eh, dneska už nejsou správní. Jsou prostě všichni zaujati. A ještě eh, poslední větu. Já bych eh, byl opatrný eh, s hodnocením pana Sarkozyho eh, jako nadějného nositele boje proti atomové energii. Děkuji a nyní má slovo paní Wills na minutu. Japan droht nach wie vor der Supergau. V Japonsku nadále hrozí jaderná katastrofa velkého rozsahu je stále silnější ozáření a e, jak hrozná je atomová energie, to se ukazuje ve vší nahotě. V případě nebezpečí, o kterém hovoří zodpovědní, to hlavní riziko nejsou, nesou občané. Je třeba, aby bylo dostatečné krytí všech škod eh, zdravotních, hmotných a tak dále. Evropská unie by konečně měla přestat podporovat atomovou energii a zrušit Euratom. Ještě dlouhá léta budou plynout velké prostředky zdaní právě na eh, následky tohoto rizika. Děkuji. Nyní pan Mauro na dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Já si myslím, že tady by bylo velkou chybou měnit rámec eh, této diskuse a vést tady vlastně jaksi soudní spor se všemi, kdo se snaží o modernitu. Eh, chceme žít v lepších podmínkách a Eh, s větší důvěrou eh, v naše prostředí, okolí, v potravenou nezávadnost. nezávadnost. Tady došlo k zásadnímu pokroku, stejně tak v oblasti prostě životních podmínek. Celkově se životní podmínky výrazně proměnily a zlepšily. Eh, náš společný projekt směřuje do budoucna a technologie je něco, z čeho jsme těžili, měli prospěch. Samozřejmě to není zcela prosté riziko, ale riziko je možné překonávat, pokud spojíme síly, abychom čelili eh, každodenním problémům, jakožto mezinárodní společenství. Zmiňoval to již Elmar Brock. Když řešíme eh, věci, tak eh, do toho vstupuje určitý prvek tajemství. Nemůžeme si myslet, že jsme, že jsme pány vesmíru. Samozřejmě lidstvo má svá omezení a pokud je o zemětřesení je třeba si uvědomit, že před 100 lety s tehdy dostupnou technologií a průmyslem eh, by to bývalo, eh, dopadlo mnohem hůře. Eh, zemřelo by zemřelo třeba 100 tisíc lidí při zemětřesení nižšího stupně. Takže já si myslím, že třeba vidět eh, věci v souvislostech, je třeba samozřejmě neustále eh, zlepšovat eh, naše koncepční rámce, naše politiku, je třeba spolupracovat, jakožto instituce existují, jsou dostupná řešení pro překonání aktuálních problémů a pro směřování do budoucna. Je třeba vnímat ten dlouhodobý aspekt. Dnes se ovšem v krátkodobém hledisku musíme zaměřit na detailní problémy, detailní řešení Japonci trpí, eh, my tady všichni se zabýváme politikou, ale nejvíce záleží na reálných problémech skutečných lidí. Děkuji. Není pan Sárbo na 1,5 minuty. Paní Sárbo. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Krize, která nyní probíhá v Japonsku, nás znepokojuje z hlediska bezpečnosti jaderných elektráren všude ve světě. Jsme nuceni se k nás otázkou, do jaké míry jsou naše elektrárny odolné, bezpečné. Já pocházím z Rumunska, občané v mé zemi eh, jsou znepokojeni, pokud jde o eh, Černovodskou elektrárnu, zejména proto, že dnes se v tisku objevují články, které obsahují vykřičníky a otazníky. Já jsem přesvědčena, že nejde pouze o Rumunsko. Domnívám se, že i v jiných zemích by mohlo dojít k přírodním katastrofám, které by eh, ohrozily bezpečnost jaderných elektráren. Eh, v minulém týdnu Německo přijalo rozhodnutí eh, dopodrobna přeskoumat způsob, jakým se vyrábí elektřina. Je naprosto nutné zrevidovat systém výroby jaderné energie, a to všude v EU. A všechny členské státy musí provádět striktní, přísné kontroly. Evropská komise pak musí zabezpečit, aby směrnice o bezpečnosti jaderných zařízení byla správně prováděna. Stejně tak Evropská komise spolu s příslušnými orgány v členských státech musí provést kontroly v těchto jaderných elektrárnách. Situace v Japonsku ukazuje, že se musíme připravit na veškeré možné situace, včetně přírodních katastrof. Děkuji a dávám slovo panu Garencovi na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Dovolte, abych se dvěma větami dotkl Japonska. Nejprve třeba určitě maximum, abychom změnili utrpení japonského lidu, který se slouží naš maximální soucit a solidaritu. Za druhé, pokud je přední katastrofy, zemětřesení a tsunami, k těm se připoje třetí katastrofa, která je eh, lidského původu. Eh, to vše můžeme eh, shrnout do jednoho slova. Eh, Přeriv. Stojíme před změnou paradigmatu. Vše je možné shrnout do dvou otázek. Co musí být změněno a co můžeme v prvé řadě změnit v oblasti výroby elektřiny. Představme si, že by už neexistovaly fosilní zdroje energie ani jádro. Okamžitě, velice rychle bychom si dělali představu o potenciálu rozvoje obnovitelných zdrojů. Čekáme od Evropské unie, že předefinuje svoji strategii v této oblasti, proto všem potřebuje vizi, železnou vůli a přesnou cestovní mapu. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Ejku na minutu. Děkuji, paní předsedající. Děkuji také panu komisaři Etinkerovi. Já chci především poděkovat za to, jak jste rychle minulý týden začali. Ale mám takový pocit, že pak to nadšení trošku vyprchalo. A to si musíme říct. Vy jste minulý týden řekl určité věci o budoucnosti Evropy bez jádra. A to jste od té doby neopakoval. Takže o tom by teď měla probíhat diskuze. Potřebujeme víc vědeckých studií. Ty studie neustále ukazují, že se dá žít i bez jádra. A Evropu je možné plně napojit na obnovitelné zdroje energie. A o tom by teď měla probíhat diskuze. Je to politická volba, musíme se rozhodnout, jestli jádro chceme nebo ne. A já si myslím, že teď bychom měli jasně říct, že jsme proti jádru. A ti lidé, kdo jsou pro jádro, by měli vysvětlit, proč. A proto ty zátěžové testy jsou důležité. Protože jaderná lobby teď musí dokázat, že to je tak, jak oni tvrdí. A za druhé, co se stane, když jaderná elektrárna neobstojí v testech. Děkuji. Následuje paní Kolárská Bobinska. Prosím. Pane předsedající, paní komisářu. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Všichni jsme hluboce zarmouceni tím, co se odehrálo v Japonsku. A oceňujeme také jejich záchranné pracovníky, kteří riskují životy aby překonali důsledky tsunami a jaderné katastrofy. To, co se stalo v Japonsku, vyvolalo živou debatu v Evropě, zejména debatu o tom, co dělat s naší vlastní energetikou v Evropě. Celkem nedávno jsme schválili energetickou strategii pro Evropu na období do roku 2020. Teď se zdá, že tato strategie je spochybňována. V této strategii uvádíme, že jadernou energii by měly doplňovat velice přísná bezpečnostní opatření. Ale je to přijatelná součást energetického mixu v jednotlivých zemích. Mně teď připadá, že naše diskuze by se měla ubírat takovým směrem, abychom posílili to, co jsme požadovali v naší zprávě, neboli Potřebujeme důkladnější spolupráci v Evropě v oblasti energetiky. Musíme posílit energetickou komunitu v Evropě a musíme se vydat cestou evropského energetického společenství a trhu. Musíme zajistit, že energetická politika bude evropská. Zátěžový test by neměl být dobrovolný měl by být součástí naší společné politiky pro jadernou energetiku. A také si myslím, že bychom měli podpořit nové technologie. Tady evropská strategie vychází z diverzifikace a decentralizace. A proto bychom měli podpořit malé jaderné reaktory. Stojí méně peněz a můžeme je také otestovat z hlediska bezpečnosti. Je to snadnější. Možná, že toto by bylo přijatelnější i pro naše občany. Děkuji. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Balčitis na jednu minutu. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Japonijos valstybė ištiko neįsivaizduojamas gamtos stichijos ir branduolinės avarijos. Děkuji mnohokrát. Tady jde o bezprecedentní přírodní katastrofu. Chce vyjádřit soustrat japonskou litevský národ. Vyjádřil účinně svoji solidaritu vůči Japoncům, pořádají se sbírky. Stále ještě si pamatujeme katastrofu v Černobylu, ještě 30 let poté pocitujeme její následky. Tato katastrofa nás musí přivést tomu, abychom zrevedovali otázku jaderné bezpečnosti ve světě. Je třeba učinit maximum pro to, aby eh, případné další přírodní katastrofy v budoucnu eh, nespůsobily obdobné, eh, obdobné jaderné incidenty. A to eh, tím spíše, že jsme věděli o již předchozím incidentu v Černobylu, měli jsme vykonat více, je třeba vykonat maximum pro posílení jaderné bezpečnosti v EU. Děkuji, není pan Davis. Má obava z eh, nukleárního průmyslu eh, byla poněkud zatčena do pozadí obavami o klima. Ale eh, myslím, že nyní se stává součástí toho problému boje proti globálnímu oteplování. Ano, máme tady problémy v jejich navrhování, v konstrukci, nedostatečné regulaci, no a samozřejmě také odolnost vůči zemětřesení. Ale my žijeme v nebezpečném světě. Eh, třeba také naše chemické továrny představují rizika. A my je nějakým způsobem, eh, nějakým způsobem zvládáme. Eh, máme jednoduše a prostě také třeba železniční neštěstí, ale nerušíme železnice, my se z toho poučujeme a jdeme dál. Děkuji, nyní paní Jordan Sizel na dvě minuty. Děkuji vám. Dámy a pánové, jestliže to myslíme vážně s bojem proti klimatickým změnám, pak eh, nukleární energie musí zůstat součástí energetického mixu. My tady nepotřebujeme poslouchat ideologické řeči, musíme zodpovídat na mnoho otázek. Eh, co bylo hlavní příčinou tohoto neštěstí, jak eh, tomu mohlo být zabráněno? Byl dostatečný dozor, byla snad eh, bezpečnostní plánování špatné, nebo bezpečnost jako taková nebyla v pořádku. Eh, odvedli regulátoři dobře svou práci, musíme odpovědět nejdříve na tyto otázky a teprve potom budeme moci eh, se ujmout své politické zodpovědnosti. Co to znamená? My musíme mít celospolečenskou zhodu na tom, jaké technologie jsou přijatelné, včetně té nukleární. Musíme upřednostňovat především bezpečnost. Musíme upravit regulační rámec tak, aby měl také k dispozici dostatek prostředků finančních i lidských, aby byla zajištěna bezpečnost. Potřebujeme nezávislé expertní posouzení, a potřebujeme si předávat znalosti z generace na generaci. Musíme zkontrolovat, jestli regulátoři jsou dostateční a dostatečně nezávislí a musíme se postarat o bezpečné skladování odpadů. Jednoduše a prostě máme společná bezpečnostní kritéria a my všichni víme, že je potřebujeme, ale pamatujme na rok 2009, kdy jsme hovořili o směrnici o nukleární bezpečnosti. Už tehdy Evropský parlament takováto kritéria schválil, bohužel rada je neakceptovala. Já si myslím, že je nejvyšší čas, aby Evropský parlament eh, získal více kompetencí v oblasti bezpečnosti jaderné energie a měli bychom dosáhnout určité dohody, abychom měli možnost spolurozhodování. Děkuji vám. Pan eh, Liberacký, mám zde na seznamu, ale nevidím ho eh, v místnosti. A v tom případě dám tedy eh, slovo paní Gál Pelč. Děkuji, pane předsedo. Především chci vyjádřit pochopení a soustrast japonskému lidu a chci se také poklonit jejich odvaze a síle těch japonských hrdinů, kteří i v současné chvíli bojují s důsledky jaderné katastrofy. Je to tragédie, kterou si Japonsko navždy zapamatuje. Zapamatujeme si i my v naší historii. Japonsko postižené katastrofou potřebuje pomoc Evropské unie a já jsem ráda, že komise začala rychle koordinovat pomoc členských států a že také komise zopakovala, že půl milionu osob, které zasáhlo zemětřesení a tsunami, dostane pomoc. Ale kromě toho bychom měli udělat všechno, co je v našich silách, abychom zamezili opakování takové katastrofy a abychom japonskému lidu pomohli vrátit se k normálnímu životu. Ale katastrofy tohoto typu by také nikdo neměl využívat jako argument proti jaderné energii. Naopak. Jaderné elektrárny by měly podléhat těm nejpřísnějším kritériím a měli bychom je neustále kontrolovat. A proto musíme zorganizovat celoevropskou konzultaci v tomto ohledu. A já jsem proto, aby komise předložila pokyny, které by na celoevropské úrovni zajistily koordinované postupy pro bezpečnost a které by také zajistily budoucí bezpečnost, bezpečnost budoucí výroby energie v vedených elektrárnách. Příklad Japonska je nám všem vzorem a já jsem přesvědčená o tom, že jim dáme pomoc. Děkuji a další na seznamu je Edith Herzog. Pane předsedo, pane komisaři, vážení poslanci, já myslím, že dnes jsme tak trošku všichni Japonci. I tváří v tvář přírodním katastrofám musíme vidět lidskou tvář jaderné bezpečnosti, pokud je o plánování, provoz, ukončení provozu. To všechno dělají lidé. A lidské znalosti a lidská angažovanost teď podstupují těžkou zkoušku v době této katastrofy. Zátěžové testy představují důležitý krok vpřed. Musíme si i do budoucna připravit plány pro nepředvídané události. A pane komisaři, já myslím, že můžeme vyjádřit eh, respekt pracovníkům ve Fukušimě. Musíme zapojit evropské odborníky do plánování politik. Musíme zapojit pracovníky jaderných elektráren, protože musíme spoléhat na jejich znalosti a dovednosti. Ve střednědobém hledisku ty znalosti potřebujeme. Musíme je udržovat, protože jsou zárukou jaderné bezpečnosti. A chtěla bych také upozornit na to, co říkala Marika Ulcok. Potřebujeme lepší odpovědi na otázku, co dělat s jaderným odpadem, a jak se s tím vypořádat. Děkuji. Kolegové, teď eh, přichází postup spontánní řečníku. Mám tady drobný problém, protože máme asi 15 žádostí o slovo, ale máme jenom 5 minut. Takže já vezmu 6 řečníků a rovnoměrně rozdělíme čas mezi politické skupiny. První pan Rybik, prosím pane předsedě. Já bych chtěl poděkovat panu komisaři Ettingerovi, kterého považujem za seriózního a eh, odpovědného v této otázce. Já myslím, že eh, otázka je, jestli by tedy příslušná eh, agentura neměla se stát celoevropským regulátorem, jestli bychom tedy eh, její standardy neměli eh, považovat za eh, závazné celé Evropě a dát možná i novému regulátorovi možnost okamžitě nechat eh, uzavřít elektránu. Možná by to chtělo i reformu smluv Euratom a tady bychom možná měli dát větší eh, důraz na bezpečnosti a zajistit předem vytvoření fondu na eh, skladování vyhořeného paliva a Eh, na bezpečnost a na eh, zrušení těchto elektráren. A já myslím, že bychom měli využít tuto hodinu, abychom dále neo, neohrožovali eh, naše evropské občany. Děkuji, pane předsedo. Já samozřejmě vítám rychlou pomoc, které se dostalo Japoncům a já také se připojuji k našim kondolencím. Nicméně, Eh, nevím, nakolik upřímné jsou naše eh, slova o solidaritě. Když se podívám do některých novin, tak třeba eh, španělská vláda chce přeskoumávat japonské zboží na radiaci. Podobně si počínají francouzi, také Němci. Němci chtějí dokonce eh, kontrolovat eh, japonská auta na radioaktivitu. A to eh, prosím, jsou jaksi zboží, které tady máme už dva, tři týdny předtím, než došlo k tomu toho, co se stalo v Japonsku. Já si myslím, že by bylo dobré, že členské země, které chtějí být solidární, ať nešíří zbytečnou paniku. Děkuji a nyní paní Wallis. Jsem překvapena, že pan komisař eh, je tak optimistický ohledně toho, že bychom dostali situaci v Fukušimě pod kontrolu eh, za pár dní, když eh, experti hovoří o týdnech či měsících a mezi tím tam stále uniká radiace, která kontaminuje, kontaminuje ehm, vodu a potraviny. Vítám to, že se volá po zátěžových testech, ale ty neřeší tu zásadní otázku, tedy otázku, zda chceme akceptovat vzrůstající riziko spojené s jadernou energií a zda eh, komplexní eh, souhra v době tedy, kde dochází stále více ke kombinaci nepředatelným kombinacím eh, přírodních katastrof a mimořádných povětrnostních jevů. Nemůžeme zaručit, že nedojde k jaderné katastrofě, pokud eh, dochází tedy k narušení eh, v řadě úrovní eh, v oblasti dodávky elektřiny, dodávky vody, fyzického přístupu, telekomunikací. Čili ta skutečná otázka zní, zda chceme akceptovat toto riziko, když existují jiné alternativy. Děkuji. A nyní paní pan Ferreira. Děkuji, pane předsedající. Já bych rád vyjádřil solidaritu s japonským lidem a soustrast pozůstalým jsme již vyjádřili. Víme, že tato, eh, k této přírodní katastrofe se připoje eh, závažná jaderná katastrofa na Fukushimské jaderné elektrárně. Zatím ještě nevíme, jak závažná. Celá řada faktorů, eh, jejichž souhra byla nepravděpodobná, dala vzniknout této katastrofě Eh, což ovšem ukazuje, že to bylo sice nepředvídatelné, ale může se to zopakovat u jiných jaderných elektráren. Proto musíme z této situace ve Fukušimě eh, vyvodit příslušná ponaučení. Eh, musíme mít do jaderných elektráren zakalkulovanou větší redundanci, zejména pokud jde o, o chladicí systémy, dodávky energii pro ně. Je třeba provést zátěžové testy našich elektráren, zjistit, do jaké míry obstojí vůči tsunami a zemětřesení, ale potřebujeme eh, zásadně diskusy o jaderné eh, energetice. Eh, je třeba přijmout rozhodnutí, aby byla bezpečná. Je třeba, aby lidé byli jednoznačně informováni o rizicích, dopadech a omezeních v pojicích se s jinými zdroji energie. Děkuji. Není pan Rosy. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nejprve bych rád vyjádřil solidaritu s japonským lidem, který zažil strašlivou ránu. Události, ke kterým došlo v Japonsku, poukázaly na eh, chyby eh, v japonské energetické síti, zejména eh, to jedené, jedená struktura tedy struktura zařízení je zastaralá. To je zásadní faktor. Já si myslím, že musíme pomyšlet i na Eh, nebo zamýšlet se nad eh, evropskou jadernou energetikou. Eh, neměli bychom se jí v panice vzdát. Ne, musíme mít odvahu zabývat se stávajícími jadernými zařízeními a provést zátěžové testy. Musíme se ponaučit z toho, k čemu došlo v Japonsku. Kromě této přírodní a člověkem způsobené katastrofy pravděpodobně dojde v Japonsku i k finanční katastrofě Eh, zpomalí se ekonomika, to bude mít dopady na další ekonomiky napojené na japonskou. To je tedy další rozměr celé věci. Eh, Japonsko ani předtím, Japonská ani předtím neměla valnou většinu v parlamentu a teď se situace ještě zhorší. Děkuji. Není Angelika Verc. Úvodem chci říct, že soucítím se všemi těmi, kteří jsou postiženi touto nebezpečnou situací. Eh, dá se říci, že Eh, přírodní katastrofa eh, vedla k atomovému, atomové katastrofě eh, v Japonsku. Ale radioaktivita ta nezná hranic a příroda nemá žádnou jistotu. Měli jsme Černobyl, měli jsme, to byl takový opravdu nebezpečný zátěžový test a teď máme Fukushimu. Teď jde o zajištění zdraví lidí a přírody, což je přednější než veškeré finanční zájmy. A proto bychom v Evropě měli podporovat obnovitelné energie. Děkuji vám. Tak a ještě poslední v tomto kole pan Mesároš. V Japonsku následovalo po zemětřesení tsunami a to vedlo k této jaderné katastrofě. A stalo se z toho bezpečnostní otázka pro veřejnost a také pro odborníky. A proto jsme se rozhodli, že zavedeme zátěžové testy, protože se ukázalo, že je jasné, že potřebujeme důkladnou debatu, abychom se mohli racionálně rozhodnout o budoucnosti jaderné energetiky. Také si musíme být vědomi toho, že lidé budou mít větší strach po takovéto tragédii. A proto musíme být velice informa- opatrní, musíme dávat veřejnosti jednoznačné objektivní informace a musíme zavést bezpečnostní opatření. A chci zdůraznit, že přírodní podmínky, povětrnostní podmínky jsou v Evropě úplně jiné. V Evropě nehrozí tsunami. A taková zemětřesení jsou také vzácná. A proto nemůžeme vyvodit z této tragédie stejné závěry. Jaderná energie proto může být součástí našeho energetického mixu v budoucnu a rád bych také vyjádřil soustat našim japonským kolegům. Děkuji. A teď eh, se blížíme k závěru a jako eh, na závěr dostane slovo pan komisař Ettinger. Pane předsedající, eh, dámy a pánové poslanci, já jsem velice pozorně naslouchal vašim příspěvkům Děkuji za věcnost, eh, která patří jak k té katastrofě, tak také eh, jejím následkům. Jde o soucit, jde o nabídky pomoci. Já myslím, že k tomu není co dodat. To nás posiluje a upevňuje v tom, co máme dělat jakožto předsednictví Rady a komise. Jde obecně o ochranu proti katastrofám. Vezměme si Haiti, Pakistán, vezměme si eh, katastrof. A já si tedy myslím, že sdělení komise k posílení obrany proti katastrofám, eh, k tomu jsme vydali prohlášení, které již bylo schváleno v loňském roce šlo tam o zlepšení postupů v boji proti katastrofám v celé Evropě. E, šlo o vybavení jak lidskými, tak finančními zdroji. Paní komisařka Georgieva ještě v průběhu tohoto roku předloží další konkrétní návrhy v parlamentu i v radě. Pokud se týče energetické politiky pro Evropu, a to, jaký vliv na to budou mít události z Japonska. Já se domnívám, že se musíme nejdříve postavit skutečnostem a realitě. Já si třeba jako příklad vezmu eh, německou spolkovou vládu, kde eh, vládnou, vládne mimo jiné strana, ke které patřím já, Eh, došlo k značnému eh, změně kursu, eh, bylo z, odpojeno sedm atomových elektráren, protože ta reakce byla nepříliš věrohodná a spíše vedla ke strachu. Čili já si myslím, že je třeba se zamyslet nad tím, jestli třeba není lépe respektovat pozici toho druhého. Před několika lety například parlament se přihlásil k atomové energii jako součástí našeho mixu, i když dnes máme opět o čem uvažovat. Za druhé, eh, skutečně eh, respektuje eh, regulační kompetence. Já jsem si pečlivě prostudoval smlouvu Euratom, také Eh, bezpečnostní směrnici, která je stará asi dva roky. Zde je mnoho formálních úkolů, to znamená, jaké vytvořit orgány, jaké jsou informační povinnosti, ale není tam žádný konkrétní příkaz, pokud se týče způsoby eh, technologií, konstrukcí a tak dále. Takže, jestliže jako parlament eh, dnes chcete navrhnout, abychom rozšířili evropskou legislativu, pak eh, ano, ale eh, bylo by dobré nečekat na zprávy z členských zemí do roku 2014, ale bylo by zřejmě rozumné, kdybychom žádali to, aby tato směrnice byla nejpozději do června příštího roku implementována do národní legislativ a aby byla možná obohacena o poznatky z Japonska a o celoplošné zátěžové testy. A možná už v příštím roce bychom mohli mít nový návrh komise, který by se už týkal, byl by konkrétnější, věcnější, materiálnější a už v příštím roce bychom o něm mohli v Bruselu jednat. Eh, já, pokud tedy do toho máme eh, vstupovat a to máme, tak eh, já se budu velice důsledně držet svých kompetencí, ty, které mám, a dbát na to, které také nemám. Protože ono totiž došlo ze strany některých členských zemí ke kritice v tom smyslu, že ano, musíme něco podniknout, ale abychom aby to nemělo příliš daleko dalekosáhlé důsledky. Jsem tedy kritizován z obou stran. A možná, že s tím se tedy rýsuje ta správná střední cesta. Přičemž já říkám toto. Máme 143 jaderných elektráren, a v příštím desetiletí, nejenom v tomto desetiletí, a podle vůle dnešních vlád přes příští desetiletí budou mnohé pokračovat v práci. Ne všechny, ale mnohé. Takže musí být našem zájmu, aby pro ty elektrárny, které ve střednědobém a dlouhodobém horizontu zůstanou na síti, abychom navrhli maximální možné bezpečnostní opatření proti známým rizikům. Za druhé vycházím z toho, že v Evropě budou vybudovány také nové atomové elektrárny v souladu s kompetencí členských zemí, jejich parlamentů a vlád. Například v červenci se chystá italské referendum, uvidíme, jak dopadne. A já předpokládám a zdá se mi, že kromě eh, Německa v žádné další členské zemi z těch 13, které mají atomové elektrárny, nedošlo eh, k úpravě kurzu. Pozorovatelé, poradci a eh, média, ti všichni to sledují. Jde nám o Evropu, ano. Ale máme také globální dimenzi. Musíme mít zájem také o to, že vlastně ve světě ještě dlouhá desetiletí bude pokračovat provoz atomových elektráren. A naše vysoké standardy musí být tedy respektovány i globálně. Eh, pane kolego Tomase, já se pokusím být skutečně věcný. Pane kolego Turmsi. Ano, eh, já věřím, že eh, my o tom budeme jednat. Je totiž důležité, aby se toto dostalo také na téma G20 a tam skutečně eh, prezident Sarkozy to chce předložit, protože víme, že američané a další, že eh, ti chtějí a plánují plánovat vystavět další atomové elektrárny, ale mají svoje kompetence. Čili já si myslím, že to nové vyhodnocení rizik Eh, vyšší standardy, vyšší bezpečnost je nezbytné. To je nezbytné bez ohledu na to, jestli jsme pro nebo proti atomové energii. Protože atomová energie, řečník je přerušen hlasy ze sálu, Nechme, nechme pana komisaře domluvit. Poněvadž nukleární energie má nějakou budoucnost. Eh, nemůžete tady opakovat debaty nebo navazovat debaty, které se odehrály před dvěma lety. Já jsem, já tady nejsem ten správný partner pro takové debaty. Dále otázka energetiky v roce 2050. Eh, prý tady dostatečně nefinancujeme obnovitelné energie. Eh, musím říct, dámy a pánové, že podceňujete své vlastní rozhodnutí. 20% tento podíl za 9 let, tak já si myslím, že to skutečně je hodně. To bude zejména pro výrobu elektrické energie. My skutečně dosáhneme možná až 35% a členské země toto podporují. Za čtyři, za pět let obnovitelné zdroje budou významnějším zdrojem elektrické energie než atom a dokonce než uhlí. Takže skutečně obnovitelné energie se, jsou na cestě, mají našlápnuto k tomu, aby se staly nejvýznamnějším zdrojem energiem v Evropě. A mm, my máme už i scénáře eh, do roku 2050, a to nejenom ne tedy rok 2050, ale máme eh, to vlastně zpracováno i pro 2025, 2030, to znamená to jsou doby, které, eh, doba, do které vlastně investujeme už dnes, co se infrastruktury a zařízení týče. A to tedy neznamená, že v roce 2030 bychom se zarazili na těch 35%, nejbrž bude to asi 40% a více. Ano, možná, že to může být až 60 nebo něco mezi tím. A jestliže to tak bude, pak nemůžete říct, že obnovitelné energie se málo podporují. Protože ještě za naší generace se obnovitelné zdroje stanou rozhodující součástí našeho energetického mixu, energetického mixu. Řečník je přerušen výkřiky ze sálu. Prosím o klid, říká pan předseda. Vy hovoříte o CO2 a hlavní příčině, ale to není to tež. My jsme cíle do roku 2020 eh, nesměkčili, zůstali jsme u 20% a u a potom bude následovat tedy 30% tento cíl tak, jak to bylo rozhodnuto zde v parlamentu a v radě. A teď hovoříme o obnovitelných strojích a tady hovoříme o 25%. A my vytváří, vytváříme předpoklady pro to, aby ten mix už nebyl souč- jenom věcí členských zemí, ale aby členské země měly zodpovědnost, aby to bylo 50% nebo víc. A my vytváříme jaksi finanční a technickou základnu. Musíte počítat s tím, pane kolego Turmsi, že v těch scénářích eh, se také zkouší jedna věc, a sice, eh, jak by to vypadalo, kdyby to měli 100% obnovitelných energií. Jenomže máme článek 194, eh, a tam je jasně řečeno, že energetický mix je věcí členských zemí. To byste museli tento článek zrušit, tento článek smlouvy Evropské unie. Já tedy ale musím respektovat tento článek a prostě toto je právo členských zemí. A ještě poslední bod. Já jsem se velice intenzivně zabýval tím, co Eh, řekli eh, kolegové Davis a kolega Hall, jsou ze stejné zemi a jsou ze stejné strany a stají naprosto proti sobě. Jestliže malá strana ve velké země eh, má tak rozdílné názory, poněvadž vaše strana byla před, valby, před volbami proti atomu, po volbách změnila no, co se dá dělat, ale ukazuje to, eh, jakou máte, ukazuje to, že vlastně eh, eh, toto je pouze malá část vašich celkových politických postojů. Děkuji vám, pane komisaři. Paní ministrině. Děkuji, paní, pane předsedající. Vážený pane komisaři, vážené poslankyně, vážení poslanci, Slibuji, že budu hovořit stručně. Je třeba, abychom vyjádřili eh, soucit eh, japonskému národu a zároveň jednali s chladnou hlavou. Eh, samozřejmě vyjádřili jsme soustrast pozůstalým, poskytujeme Japoncům veškerou možnou a potřebnou pomoc. Je třeba jim i nadále naslouchat a být k dispozici. A zároveň je třeba s chladnou myslí přistupovat k budoucnosti a k přijetí příslušných rozhodnutí, která musí být eh, vhodná, adekvátní, neměl bychom se nechat eh, natlačit do něčeho um, aktuálními událostmi, pokud je o dlouhodobá rozhodnutí. Eh, jsem si jistá, že se mnou někdo nebude v této věci zde nesouhlasit. nesouhlasit. Je třeba usilovat o maximální bezpečnost. Také je naší povinností plně informovat občany tak aby přesně věděli, jaká je situace, jak hodláme postupovat, jaký bude časový rámec dalších kroků. A co je nesmírně důležité, je třeba z této věci vyvodit po naučení a následné kroky. Situace je třeba zanalizovat, neměla by ta analýza trvat příliš dlouho, neměli bychom věci předjímat a vystupovat s prohlášeními, která za pár týdnů či měsíců Eh, budou již neplatná. Pokud jde o zátěžové testy, ráda bych jen uvedla, že podle stávajícího právního rámce je možné tyto testy provádět dobrovolně, na dobrovolné bázi. Mnoho z vás zmiňovalo tuto věc a já si myslím, že eh, rada by byla patrně připravena tento právní rámec změnit, ale je třeba vypracovat příslušné návrhy, je třeba je předložit. Eh, Nikoli unáhleně, ale je třeba se pustit do práce již nyní. Pan komisař rovněž zmiňoval energetický mix a to, že tato věc přisluší členským státům, jde o jejich svrchované rozhodnutí. Členské státy sami se rozhodují, jaké zdroje energii zapracují do svého energetického mixu. Cirka polovina členských států využívá energii jádra my můžeme stanovit pravidla v oblasti, v oblasti bezpečnosti, ale otázka rozhodnutí a volby energetického mixu je skutečně na členských státech samých. A mimochodem, já vítám skutečnost, že pan komisař ehm, hovořil o té, o té zprávě a řekl, že do poloviny července by mohla být eh, hotova, dokončena. A poslední věc, oblast výzkumu a vývoje, o tom se hodně hovoří. E, také v souvislosti se strategií EU 2020, protože výzkum a vývoj představují jeden ze jejich uhelných kamenů. Věda, výzkum a vývoj e, by měly mít v EU co nejlepší podmínky a v tom si myslím, že nám ještě zbývá mnoho vykonat. Je třeba e, zaručit co nejbezpečnější a nejekologičtější formy výroby elektřiny, a to právě díky výzkumu a vývoji. Tedy opírejme se o vědu, tak abychom zaručili co možná největší bezpečí pro, pro občany. Děkuji. Vážení kolegové, tímto uzavírám rozpravu k tomuto bodu. Hlasování proběhne zítra v 11.30. Dalším bodem na dnešní pořadu dne je otázka k ústnímu, ústnímu zodpovězení ohledně vytvoření společného programu EU pro